So, dear colleagues, may we begin? Uh, do you hear me? Slyšíme se všichni, prosím. Do you hear me now? Je všechno v pořádku, ptá se pan předsedající. Je všechno v pořádku? Slyšíme se? Zdá se, že ano.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 Můžeme začít tedy přijetím pořadu jednání. Chci vás informovat o následujících změnách pořadu jednání. Bod 4, 1, 14, 15 a 18 jsou odloženy. Bod 6 mm, bude následovat po bodu 12 a bod 14 zprávy výboru, zpráva výboru bude následovat po bodu 22. Nevidím žádné námitky, takže budu považovat návrh pořadu jednání za přijetý. Chci... Ehm, bod číslo 3, oznámení předsedy. Mohu vás informovat o rozhodnutí koordinátorů. Po odpolední schůzce koordinátoři rozhodli následujícím způsobem. Nejprve ověřit na základě článku 39 o mm, právním základu, tak jak je ustanoven v provizorní dohodě mezi e, legislativními orgány e, dosaženého 12 února 2019 o sladění RPS návrhu Omnibus. Za druhé, pokud to bude nutné, v případě provizorní dohody mezi legislativními orgány, pokud bude tedy dosažena dohoda o whistleblowerch, tak ověřit na základě článku 39.3 o vhodnosti právního základu, tak jak je ustanoven v této provizorní dohodě. Za třetí, vyzvat komisi, aby prezentovala a diskutovala ve výboru um, nové oznámení o připravenosti všem aktérům o stažení um, pravidel um, Brita- EU e a Velké Británie v oblasti občanské spravedlnosti a mezinárodního práva. Za čtvrté, zrušit veřejné slyšení o vymáhání dluhu, které bylo v původním plánu slyšení na první polovinu roku 2019. Za páté, pozvat zástupce expertní skupiny na vysoké úrovni na, bydou, na budoucí schůzku místo e, uspořádání slyšení o umělé inteligenci. Přesné datum bude potvrzeno. A poslední bod, hlasovat o provizorní dohodě, která vyplývá z mezinár z institucionálních jednání o mm, autorském právu na digitálním trhu během mimořádného zasedání výboru. A v souvislosti s SPC 26. února v 15.00 pravděpodobně. Takže to je všechno tedy k oznámení předsedy a budeme pokračovat hlasováním. Doufám, že mají všichni eh, hlasovací karty, eh, tedy eh, v přísluš, na příslušném místě. Budeme nejprve hlasovat Uh, Takže jsme u bodu 4. Dva azyl a fond pro azyl a migraci. Před hlasováním dám slovo zpravodaji panu Lebretonovi, pokud si přeje vzít slovo. Děkuji, předsedo. Já chci velice stručně říci, že návrh, eh, cílem tohoto hnutí je eh, připravit fond pro eh, azyl a migraci, který nahradí stávající z roku 2014 pro řízení, mm, finančního řízení migračních toků. Problém, který máme, je problém právního základu. Nejsou tedy pochybnosti o tom, že článek 79, které mají za cíl mm, společnou politiku imigrace. Dále k článku 80, tam je více pochybností, protože tam se obecně mluví o solidaritě a spravedlivém sdílení odpovědnosti mezi členskými státy, včetně finanční stránky jakmile to bude nutné. Takže to je velice takový eh, mlhavý článek a proto jsem přesvědčen, že tento článek 18, 80, tedy jednak je to článek, který se mi zdá, že realizuje velice obecný, příliš mlhavý cíl na to, aby to byl právní základ. Nijak neupřesňuje článek 7879. Eh, dále, pokud to chceme považovat za zvláštní právní základ, Myslím, že bychom, si, bychom protiřečili jurisdikce soudního dvůr, no, především um, z um, pravidlům z roku 2009, kde se říká, že ne, právní základ není akceptovatelný, pokud má více cílů. Musí tedy sledovat jenom jeden cíl, takže je nutné se vyhnout těm vícečetným právním základům. Dále, eh, po té, co bylo přijato eh, to nařízení o minulém eh, fondu, tak to bylo bez odkazu na ten článek 80, takže to bylo po, přijato po diskusi. Ta diskuse se týkala toho, zda by tam měl být přidán článek 80 jako právní základ, tehdy bylo rozhodnuto, že ne. Já musím říct, že eh, v opačném smyslu eh, rezoluce parlamentu z 26. března 2016 o situaci ve Středomoří formuloval přání, abychom tam přidali článek 80 k článku 78 a 79. Eh, takže mm, je to něco, co nám takto bylo prezentováno. Pokud to mám zrekapitulovat, článku 78-79 nemám problém, ale když přidáme článek 80, tak předpokládám negativní odpověď a možná bych si přál stanovisko právní služby k této věci. Paní Hautala? Nejsem si úplně jistá, o čem kolega Lebreton mluví. Měli bychom jednat o tom, zda tam chceme přidat právní základ k tomuto návrhu. My bychom byli pro. Nemluvíme o stanovisku zpravodaje. Samozřejmě požádat právní službu, aby to vysvětlila, to nikdy neškodí. Může právní služba se k tomu vyjádřit? Děkuji, pane předsedo. Jednak si myslím, že je třeba připomenout, že to je jenom právní základ to znamená ustanovení smlouvy, která e, umožňuje institucím rozhodnout. To je e, právní základ. Složitější to není. To znamená, že právní základ je vždy ustanovení smlouvy, která předvídá nějaký proces rozhodování. Nebo když se podíváme na článek 80, tak tam není žádný proces rozhodování. Článek 80 definuje cíle cíl, který eh, je tam přidán, anebo eh, je to cíl, který je článku 78, 79, co se týče eh, chodu hranice, a migrace. Proto je tam zvláštní článek 80, protože princip solidarity platí pro všechny tři články. Takže my se domníváme, že článek 80 sám o sobě není právní základ. Co se týče myšlenky, mm, tedy návrhu Libe přidat tento článek k právnímu základu, tak evidentně to nemá žádné právní důsledky negativní. Nic se nestane. To je skutečně tedy efektivní, není to efektivní, ale není to negativní. Co se stane? že v danou chvíli bude potřeba napsat eh, právní akt a různí právníci lingvisti v různých institucí použijí model mm, legislativního aktu Unie a uvidíme, že právní základ budou jediní, kdo se tam mm, budou moci objevit v tom legislativním aktu. Článek 80 může být citován ale nikoli tedy v, v legislativním aktu. Evidentně obsah legislativního návrhu se týká legislativy z hlediska obsahu, tam není problém, ale prostě to není právní základ. Děkuji. Děkuji, takže jsme slyšeli ten návrh zpravodaje abychom tam nepřidávali článek 80 k smlouvě o fungování. To byl návrh. To říkám proto, abychom byli opatrní v tom, o čem hlasujeme. Kdo tam tedy nechce článek, bude hlas 80, tak bude hlasovat pro. Kdo si přejí článek 80, budou pracovat proti, eh, hlasovat proti. Je to jasné? Dobře. Takže otevírám hlasování. It has been rejected. Bylo to zamítnuto. To znamená, že jsme hlasovali pro článek 80, aby tam byl přidán. Pak přejdeme k bodu 4, 3. Hlasování o riziko, připravenosti na riziko v sektoru výroby elektřiny. elektřiny. Pane Lebreton, chcete si k tomu vzít slovo? Ano, velice stručně. Myslím, že tady není žádný problém. Jedná se o návrh nařízení, o spolupráci, přezraniční spolupráci mezi členskými státy pro zabránění krizím elektřinou. Takže Eh, je to navrhovaný eh, správní základ, je článek 194 smlouvy o fungování EU, týká se eh, energie a zajišťování energie unie takže to je dobrý správný článek. Takže jste slyšeli ten návrh, otevírám hlasování. přijato. Gratuluji tedy panu Lebretonovi. A budeme pokračovat in kamera, takže žádám všechny, kdo tady nemají být, aby laskavě opustili místnost.